2022. Jednotlivosti a detaily budou zveřejněny v zápisu. E, z politické skupiny GUE NGL jsem dostal žádost o nominaci Helmuta Scholze místo, na místo Mikale Gustafsona, e, aby tedy pracoval v delegaci e, parlamentního združení Evropa Latinská Amerika. Nikdo není proti a pan Scholz je tedy jmenován výbor pro právní otázky před